Pane Bege, ještě jednou specificky chci se zeptat na Frontex, na linii týkající se úřadu eh, na, eh, pro azyl a také celkově nových výzev. Jaký, jaký je váš názor? Odpovídá to eh, ten rozpočet, který máme výzvám? A nebo to budeme muset znovu probrat v nadcházejících dnech tuto situaci, pane Bege? Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. To je skutečně nesmírně komplexní a obtížná otázka. A když už jste se mě takhle zeptali, dovolte, abych řekl, co je vlastně mou úlohou jako zpravodaje výboru INTA k otázkám rozpočtu. K tomu bych rád řekl nejprve následující při vyjednávání k víceletému finančnímu výhledu 2014 až 2020. Podle mých vzpomínek, a já to přece jenom sedím z roku 98, 1998, bylo to jedno z nejobtížnějších vyjednávání vůbec. A každý, eh, kdo se to účastnil, ví, eh, že eh, prostě ten finanční výhled jde až na doraz parlament nakonec tedy jaksi v nouzi většinově souhlasil s kompromisem proto, že na nejvyšší úrovni e, e, se nám vyšlo vstříc e, při našem volání po větší flexibilitě. Zároveň jsme viděli při vyjednávání k rozpočtu 2015, že jedna úroveň rady se velice rychle nemohla vzpomenout na to, eh, co domluvila druhá úroveň s parlamentem předtím. Myslím si, že eh, v některých těchto otázkách eh, nám komise zrovna příliš nepomohla. Potom po delším přetahování, ale přece jenom eh, si myslím, že nakonec to bylo relativně úspěšné. Jsme dosáhli doladění balíčku eh, pro realizaci Junckerova balíčku. Jak si k tomu, kdo stojí, myslím si, že můžeme říci, že jsme se pokusili, aby i jiné programy evropské přidané hodnoty jako dopravní infrastruktury mm, nebo program 2020 prostě nespadly kompletně pod stůl. Ale jak si stojíme dnes? Podle mého osobního odhadu něco Eh, je tedy situace, která představuje snad největší výzvu eh, za celých 25 let. Budeme dělat něco u Frontexu, u eh, Fondu pro uprchlíky, to vůbec ne, je nedostačující a proto tady jde skutečně to až do hloubky, to je zásadní věc. Výzvy, kterým čelíme, a můžeme dlouho diskutovat o tom, kdo kdy udělal jakou chybu a kdo za to všechno může, to nám ale bohužel nepomůže. Mělo, měli bychom se tím samozřejmě zaobírat, až půjdeme do dlouhodobé analýzy toho, jak si stojíme ve společné zahraniční obrané politice, pakliže se vůbec zaslouží tento název. Zda děláme všechno správně v naší rozvojové politice, anebo zde tady není třeba rozvíjet dlouhodobě jiné, nové strategie, aby se vyřešilo, aby se neposilovalo to zcela jasné dilema, ve kterém se nacházíme my i naše sousední státy. Vím, že na to neexistuje kompletní odpověď, s tím se asi bude zaobírat řada dalších kolegů, ale vidím tady ex extrémní nutnost toto učinit. A pak to je něco dalšího. Myslím si, že také eh, vyjednávání rozpočtu 2016 nad rámec toho, o čem budeme muset diskutovat při jednotlivých položkách, jde skutečně do substance Evropské unie a výzev, kterým čelí. Máme tady novou formu migrace národů. Nikdo na to nebyl připraven. A proto tady chci říci, že otázka, eh, která se musí eh, klást eh, v této situaci, stojíme si ještě společně ke společným hodnotám, tak jak jsou definovány ve smlouvách. Stojíme si za tím konzencem zásadním, co se týká oprávněnosti Eh, o azyl a bez jakýchkoliv podmínek přijímat válečné uprchlíky a potom třetí kategorie eh, jak se postavíme ke společné migrační politice a problémy, kde i jiné třetí státy nám říkají, prosím vás, nepřebírejte eh, všechny naše lidi, protože my potom už nebudeme mít vůbec šanci rozvíjet naši zemi. Tady stojíme před velkým dilematem, ale je to také zcela zásadní otázka zda jako Evropská unie tento soubor hodnot chceme ještě společně hájit. Zda si stojíme k těm základním hodnotám humanismu, či e, zda se jich vzdáme na základě pravicového a extrémně pravicového populismu tu a tam. A to nelze opravit pár rozpočtovými položkami. Tady se jedná o zásadní strukturu Evropské unie, která je prostě ve hře. A když se nám to nepodaří, tak eh, to vybouchne celé. Evropa eh, je založená na kompromisech. Každý z nás, kdo už tu déle pracuje, to ví. Někdy to člověka bolí, někdy tedy člověk nerad k ním přistupuje. Ale pakliže v těchto otázkách budeme schopni pracovat pouze s trapnými kompromisy a s malými ústupky, tak to vypadá tak, že ti, kteří se neúčastní eura, nebudou, nám nebudou říkat, jak se musí manažovat euro, ale stejně tak to vypadá s otázkou, zda stojíme všichni za stejnými zásadami a zda tedy chceme dát v sázku všechno to, co bylo vypracováno v posledních letech. Proto musíme také popřemýšlet o tom, když se podíváme na předkládání pozměňovacích návrhů, jestli si to správně vzpomínám, tak to bylo 3. září do 12 hodin, čili tady je třeba, aby o tom popřemýšleli zásadně ještě všechny politické skupiny. Jakým způsobem také řízení a jednání o rozpočtu, pro mě jednání o rozpočtu je politika uh, ulitá do čísel. Uh, Eh, čili jde o to, abychom v rozpočtových diskusích, které musíme vést jako parlament s radou, musíme hovořit také o modernizaci bezpečnostního ochranného mechanismu. Všichni jsme se tady, od, nebo celá řada z nás se angažovala, ale je to taky dobrovolná záležitost s dodatečnými příspěvky členských států, čili důležitý nástroj v obtížné době přechodu, ale to samo o sobě nestačí. A proto má prozba, aby nad rámec toho, o čem tady budeme teď rozhodovat, a jistě tady bude také řada konzensuálních záležitostí, je diskutovat o tom, že je třeba i do těchto jednotlivých dílčích otázek zahrnout tu obecnou otázku. Já vidím s velikými obavami současný vývoj a jestli vlak pojede dál tak, jak teď jede, tak nám vybuchne pod rukama všechno, co jsme v posledních letech zde vybudovali. Uh, yes, point of order, Mr. Technická připomínka? Mimo mikrofon. Náš kolega tady velmi výmluvě 10 minut mluvil před hlasováním, ale já bych teď chtěl svým jménem také požádat o 90 sekund, abych na to mohl někdy zareagovat. Ne dnes, ale někdy jindy. Pouze 90 sekund. Což by bylo 15% té doby, kterou dostal můj kolega. Já jsem sem přišel na hlasování. Já jsem nevěděl, že tady budou nějaké desetiminutové projevy. Děkuji vám. Takže já se do toho pustím hned. Jsou tu problémy a ty problémy by bylo lépe řešit na národní úrovni. To, co ukázaly nedávné události, je naprostá neschopnost Evropské unie udělat něco, co by vlastně k něčemu bylo. Migrace je velmi kontroverzní téma, ale v mé zemi, a k tomu chci říct jednu věc, podle statistik, které byly zveřejněny před třemi dny, v naší zemi, která má asi eh, polovinu území jako Německo, jsme přijali 8 milionů uprchlíků a podle mě je to velmi nebezpečný experiment, kterému se nikdy britští občané neměli příležitost vyjádřit. Požadavky na azyl, na to, abychom přijali až 4 miliony uprchlíků ze Sýrie a neomezený počet uprchlíků z Afriky, to by pro nás bylo nemožné, protože my už jsme přijali 8 milionů lidí. Je to víc než eh, celý počet obyvatel ve, Švácku, ve Švédsku nebo v Dánsku. A až dosud tady není žádný koncensus, jak s tím naložit, a to proto, že došlo k naprostému selhání evropských politik eh, v prakticky každé oblasti. Například i u eura, což je eh, věc, která už teď působí nekonečné utrpení. A teď jsme tady slyšeli deset minut naprostého popírání reality. Děkuji vám, eh, pane kolego, měl jste těch 90 sekund, o které jste požádal, teď ale nemáme vést rozpravu. Myslím, že je naprosto zbytečné tuto diskusi vést našim kompetencím, takže pojďme nyní hlasovat o tomto stanovisku k rozpočtu na rok 2016. Podobně jako každý rok e, jsou to dvě části, je to rozděleno na dvě části. Nejprve jsou to pozměňovací návrhy k stanovisku o rozpočtu a potom budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích návrhu obecného rozpočtu. Takže máte dva hlasovací seznamy. Nejprve e, pozměňovací návrhy k stanovisku, návrhu stanoviska. A já začnu. Nejprve pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Odpadá nebo zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nebylo to úplně jasné, takže to věříme elektronicky. Můžete hlasovat. se návrhu číslo jedna. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyřka byla stažena, takže pozměňovací návrh číslo tři. Kdo je pro? proti, drželi se. Přijato. Kompromis číslo dvě, který pokrývá pozdělací návrhy 4 a 6. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Pozdělací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti. Drželi se. to budeme muset ověřit, takže hlasujte o pozornosti na číslo 8, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Zamítnuto. Číslo 14, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Pozornosti na číslo 12, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. To budeme muset eh, ověřit. Takže ověříme číslo 12. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. Hmm? Uh, Další je pozměňovací návrh číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 15 kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Číslo 18. Kdo, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo přijato, ale radši to ověříme. Takže číslo 14. Eh, pardon, číslo 4. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A nyní pozdělací návrh číslo 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 26. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování o takto pozměněném návrhu stanoviska. Elektronicky můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to přijato. Takže vám děkuji a blahopřeji panu zpravodajovi a teď se dostáváme k druhému hlasovacímu seznamu. Pozměňovací návrhy k rozpočtu. Nejprve návrh 6600. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poté tady ústní pozměňovací návrh a já dávám slovo panu zpravodajovi, panu Begemu. Děkuji vám, pane předsedo. Před eh, letními prázdninami jsme o tom již tady hovořili a tehdy jsme v té debatě řekli, že chceme na základě naší politické analýzy navýšení těchto prostředků, ale současně, vzhledem tomu, že bylo trochu nejisté, jak je tady ten poměr mezi závazky a platbami a jak se to eh, vyvíjelo, tak jsme chtěli část těch prostředků dát do rezervy. Teď to ale není potřeba, protože jsme toho názoru, že komise již v mezidobí předložila dostatek důvodu, proč došlo k některým problémům s partnery. To se teď eh, do značné míry daří řešit, takže i u toho kompromisu číslo čtyři, tam to také bylo zohledněno a proto bych teď chtěl navrhnout, aby ty prostředky byly eh, navýšeny v souladu s tím, ale abychom odmítnuli vytvoření příslušné rezervy. Děkuji vám. Má někdo nějakou námitku proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Pokud ne, tak o tom budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Další návrh je 6601. Ne, ten odpadá. Takže 6602. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Rád bych to ověřil elektronicky, takže prosím hlasujte o návrhu 6602. Končím hlasování a je to přijato. A teď tedy závěrečné hlasování. Opět elektronicky můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže pozměňovací eh, návrhy stanoviska byly přijaty. Děkuji vám za hlasování, gratuluji panu zpravodajovi. Tím jsme ukončili hlasování v našem programu. I will take a moment. A nyní dáme kratičkou pauzu, abychom dali kolegům možnost, kteří chtějí opustit sál. Very well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 So, thank you very much. Já vám děkuji. Přejdeme k bodu 7 na našem pořadu jednání. To je role Evropské unie v, k rámci OSN, jak lépe dosahovat eh, zahraničně politických cílů Evropské unie. To je bod, který eh, jehož pravodajkou je Ska Keller. Za zelené máme eh, nyní Eh, zvažovat návrh zprávy. Tato zpráva řeší eh, obchodní a investiční aspekty v kontextu systému OSN. Dávám slovo paní zpravodajce, paní ská Kellerové. Děkuji. Děkuji, kolegové. Ráda jsem vám předložila toto stanovisko. Můžete se ho samozřejmě pozměnit, jak eh, chcete. Pavel Verdenen má eh, tu zodpovídá za eh, zprávu v AFETu. Týká se to role v OSN, takže ti toto nutně nemusí vyvolávat myšlenku obchodu jako první, ale obchod je často výrazným způsobem zapojen do různých rezolucí a dalších otázek. Je to průřezová otázka, protože to souvisí s rozvojovou pomocí, s uceleností politik pro rozvoj, takže i obchodní politika má velký význam v evropské politice v OSN. Nezapomínejme, že máme velmi mimořádný rok, v roce 2015, kdy jsme měli přijmout, tedy eh, zhodnotit rozvojové cíle. Máme tu klimatický velký summit v Paříži v, le, v, let, v letošním roce. A tyhle všechny věci souvisí i s obchodem. Obchod může hrát velice důležitou roli, ale může to také hrát i roli negativní, takže to je něco, co bychom tady měli zdůraznit. Také pokud jde o klimatické změny, jsou tu mnohé výzvy, protože e, obchod narůstá může také zvyšovat emise tím, že se přemysťuje zboží z místa na místo, to má dopad i na emise skleníkových plynů. Obchod může mít i dopad na takové věci, jako je potravinová krize roku 2008, v důsledku které miliony lidí po celém světě se ocitly bez potravin, tržní selhání eh, mohlo sehrát svoji roli a my můžeme vyhodnotit. Ehm, musíme se postarat o to, aby politika Evropské unie podporovala udržitelný rozvoj, nikoliv aby ho narušovala. Takže v tomto duchu předkládáme doporučení v této zprávě, v tomto stanovisku tady. Jednak otázka daňových uniků a vyhýbání se daňové povinnosti, k tomu je zpráva UNTAD, která říká, že mezinárodní právo je příliš snadno zneužitelné, příliš eh, snadným terčem daňových uniků. Dále otázka eh, rovnosti mužů a žen a obchodu kdy se musíme postarat, aby ženy nebyly vytlačovány ze, společ- ze své role ve společnosti, abychom dosáhli skutečné rovnováhy. A e, obchodní politika by měla aktivně prosazovat tato opatření, měla by je mít jako um, jasné kritérium. Třetí doporučení těch několika, z těch sedmi. Je otázka um, lidských práv a obchodu a podnikání. Nyní se rozšiřují tyto pokyny. Myslím, že i v tomto kontextu by měla Evropská unie mít aktivní postoj. Evropská unie je velkým důležitým partnerem s mnoha rozvojovými zeměmi a tím pádem může hodně dokázat. Zpráva AFETu, tu jsme vzali na vědomí, kde se říká, že by měla vzniknout Rada pro udržitelný rozvoj v rámci OSN. Myslím, že můžeme dobře spolupracovat se zpravodajem, pokud jde o tuto záležitost. Musíme zdůraznit otázku soudržnosti mezi Eh, obchodem a rozvojovými cíly a dalšími politikami, které se řeší v OSN. Nyní bych chtěla kolegy vybídnout k tomu, aby se eh, podívali na tyto náměty. Jinak chci poděkovat eh, sekretariátu za pomoc, za to, že se podařilo tuto zprávu připravit včas. Děkuji za vaše připomínky. A nyní stínový zpravodajové za EPP Sean Kelly. Nevím, jestli za něj chce někdo hovořit, takže zase SAD, pan Maurel. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Je to text, který je stručný, ale který myslím, že připomíná velmi důležité podstatné věci. To znamená to, do jaké míry se hlásíme k systému OSN. Velmi eh, příznivě se díváme na některé tyto návrhy v tom smyslu, že bychom měli brát v potaz cíle OSN z hlediska eh, boje proti klimatickým změnám, ochrany lidských práv já za SAD jsem, je mi samozřejmě mám na srdci a je dobré, že jste nezapomněli na, obchá, na daňové úniky a obcházení daňové povinnosti, protože to je záležitost, eh, ke které budeme mít legislativu v příštích eh, měsících. Dále to, že hovoříte o různých dalších otázkách, jako je respektování principů multilateralismu, to je velice, velice dobré. Dále, Evropská unie by měla vnitřně i vnějš, vnějškově skrze svoji obchodní politiku podporovat také podmínky práce, zejména tedy podmínky, eh, které prosazujeme eh, Mezinárodní organizace práce, tak, aby podmínky byly eh, spravedlivé, abychom přispívali i k plnění cílů tisíciletí. Takže tolik několik bodů, které, které chci zdůraznit za sociální demokraty, ale Jinak je to dobrá zpráva a vyzdvihuje také i stručnost. Děkuji. Paní McClarkin za EKR. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce za práci na této zprávě. Zvláště tedy to, že na tom musela pracovat přes léto, přes letní pauzu. Je dobré, že máme stanovisko k této zprávě AFETu. I když do určité míry si myslím, že ta role, kterou připisuje zpravodajka OSN, je v některých případech trochu nadsazena. Například Mezinárodní eh, soud, otázka T-typu, před létem, kdy jsme o tom nerozhodli. Jistě to bude důležité plné vyhodnocení dopadů, než něco takového předložíme abychom věděli, jak by to fungovalo dopředu. A myslím, že jsme dostatečně neošetřili eh, a nezdůraznili význam investic. Myslím, že musíme na to více poukázat, že tyto země potřebují mít přístup k obchodu i k investicím. Musíme využít všechny mechanismy, včetně mechanismu eh, obchodní ochrany abychom přispívali k vytváření právních norem tam, kde chybí v některých zemích. Ale jistě věřím, že OSN má svou důležitou úlohu a to zejména ve vztahu k rozvojovým zemím. Není to jenom na eh, základě tedy, pokud je o veřejné eh, vztahy, ale také v soukromém sektoru. Tady jsme zaznamenali v posledních letech některé dramatické výsledky. V posledních letech musíme nadále otvírat naše trhy a naše eh, vztahy, aby tyto země měly možnost se vytáhnout z chudoby, z té pasti chudoby, v které se nacházejí. Musíme jim pomoci, jak nejlépe jsme schopni. Musíme tudíž vést eh, dialog i sami se sebou ohledně zemědělství, ohledně našich vlastních dotací, jestli v nich pokračovat nebo ne, abychom vyrovnávali prostředí a podmínky. Ale já skutečně věřím v sílu obchodu vytáhnout tyto chudé státy z chudoby. A doufám, že OSN se na to v budoucnu zaměří. A těším se na předložení pozměňovacích návrhů v souladu s těmi připomínkami, o které se, jsem se s vámi teď podělila. Děkuji, Emo. A nyní za Alde Marike Šáke. Thank you. Um, I'll just look at it in detail later. Je, eh, určitě se k tomu ještě vrátíme, až budeme e, vést debatu na AFETu, e, který má na starosti větší část této zprávy. Já jsem také členkou AFETu, takže e, tam se také budeme tímto zabývat, ale myslím si, že Evropská unie by měla hrát silnější roli v kontextu OSN. A tady lze hodně zlepšovat. Takže se podívám na tento návrh z Kakler co nejdříve a také se k tomu vyjádřím. A teď za FDD William Dartmouth. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl na úvod říci, že Ska galerie je jedna z nejvýznačnějších členek tohoto výboru. Jsme by rádi, že je členem tohoto výboru. Nicméně nesouhlasím eh, prakticky s ničím, co se v této zprávě objevuje. Nicméně tady několik oblastí, kde s ní souhlasím, chci eh, zejména přivítat, na rozdíl od zástupce EKR, e, eh, roli OSN jako mechanismu. Jsem dávám mnohem větší přednost eh, iniciativám OSN než eh, iniciativám EU. A je proto ještě další důvod, a sice to, že moje země má stále sídlo v Radě bezpečnosti OSN, a přestože toto stále eh, místo je ohrožováno Evropskou unii, a tak v Evropské unii máme pouze jednoho z 28 komisařů. A je velmi deprimující, že zástupce EKR, který je, také má být zástupcem britské vlády, nebo je členem té britské vládnoucí strany, si to nevědomuje, ale možná, že na to jednou přijde. A potom se dostáváme k té zásadní věci, což je obchodní politika. Já jsem se vždycky vyjádřil ke koordinátorovi EKR, ale myslím si, že naprosto správně řekl, a teď se budu snažit to ocitovat co nejpřesněji, a sice, že obchod by mohl rozvojovým státům pomoci. Problém s takzvanou obchodní politikou je ale v tom, že se pod tím lidé představí prakticky cokoliv. protože mnozí mají své politické cíle a chtějí to používat jako nástroj, nebo dokonce i zbraň. A tak dobře, ale měli bychom si uvědomit, že taková je situace. A když k obchodu přiřadíme obrovské cíle, tak eh, tím vlastně začneme obchodu bránit, nebo je ho potom méně, než by ho bylo normálně. A to má také dopad na rozvojový svět. Nemusíte se mnou souhlasit, ale já si myslím, že větší politizace obchodu eh, škodí a nese své náklady a má to dopad. A měli bychom se uvědomit existence, existenci těchto nákladů Nechtěl bych teď vracet k argumentům o TTIP, ale z našeho pohledu tady existuje jedna oblast, ve které se shodneme, což je část 5, s tím, že by možnost zřízení mezinárodního tribunálu eh, mělo být pod záštitou OSN. Podle mě je to lepší, než aby to bylo pod eh, Evropskou unii, protože mnoha eh, zemí má naprosto jiný právní řád než Velká Británie nebo Spojené státy. A teď skupina NF, jestli tady je nějaký stínový zpravodaj. Oui, merci, eh, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Drazí kolegové, nová politická skupina Evropského parlamentu, kterou dnes reprezentuji, mm, se domnívá, že tato zpráva bohužel po Lisabonské smlouvě, která v roce 2009 eh, z nás vytvořila oponenty Evropské unie, mně se zdá, že veškeré akce, které Evropská unie prováděla, nepřispěly k cílu, eh, který se Eh, předstíral, či o něž, o který se usiloval. My se domníváme, eh, že eh, abychom mohli pomáhat zemím na jihu, ano, jistě, ale je třeba jim pomáhat u nich. Máme tady velikou hrozbu TTIP, transatlantskou dohodu a vidíme, že tady máme další potíže které ohrožují evropský kontinent. Já si myslím, že je třeba skončit se sociálním dumpingem a s fiskálním dumpingem, protože bohužel viděli jsme například v případě Pakistánu, když schořela ta továrna, že tady se uzavřely dohody s touto zemí a přitom se eh, obětovala část evropského textilního průmyslu zahraniční pomoc Evropské unie nám jistě může pomoci eh, také proto, nejenom proto, abychom, eh, také proto, abychom měli větší příležitosti pro francouzské dělníky, ale je třeba, aby tato politika byla dobře promyšlena. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji vám. Omlouvám se, Gue, ale neviděl jsem tady na seznamu stínového zpravodaje. Takže to byla teď výjimka z toho obvyklého pořadí. Helmute, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Díky tomu mám ale příležitost eh, zareagovat na mé kolegy z FFF, FDD a EVREN. A velmi si vážím návrhu paní zpravodajky. A musím říci, že to je poprvé za tu dobu, kdy jsem tady, Evropském parlamentu, kdy INTA se může vyjádřit k té zprávě AFETu OSN. Tak to můžeme pozbírat v různých výborech stanoviska, které se potom promítnou do zprávy AFETu. Za druhé chci poděkovat paní zpravodajce za to, že se snaží zaměřovat na témata, která souvisejí s našimi kompetencemi. To není úplně jednoduché. protože všechny výpory by se měly soustředit na svoji oblast působnosti. A také bychom se měli více zaměřovat na to, jaká je role obchodní politiky EU. Vzhledem k tomu, že OSN je typ organizace, která se skládá se členských států a také z regionálních organizací. A my tedy podle charty OSN bychom měli také dolížet na to, aby obchod přispíval k mírovému rozvoji a tak dále. Jsou tady další eh, body, které by bylo možné obohatit. Také bychom se měli zamyslet nad tím, jak by obchod mohl zabránit eh, konfiskaci půdy, aby nedocházelo k ničení jiných trhů. Takže i tady bychom mohli to naše stanovisko rozšířit a musíme doufat, že náš výbor to, tedy výbor AFED, že to potom neodmítne, jak se to stalo už v minulosti. A doufám, že tak eh, se nám podaří vylepšit eh, sen, eh, tu zprávu fetu o OSN. Děkuji vám. A nyní ostatní členové výboru. Rodriguez Spinero. No, <laughs> perdón, al traductor. <laughs> It was for the traductor. <laughs> Eh, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Také bych nejprve rada poděkovala paní navrhovatelce. Zpráva je obtížná, je obtížná soustředit se pouze na aspekt zahraničního obchodu, eh, když víme, že OSN eh, se diskutuje i v mnoha jiných aspektech a naše role je soustředit se na tuto oblast zahraničního obchodu. Ale je to zpráva nesmírného významu a rozsahu, eh, protože Eh, humánní rozvoj nemůže jít ku předu bez pomoci zahraničního obchodu. A všichni jistě sdílíme tento názor, že obchod je nástroj a nikoliv cíl a když se podíváme na podmínky, za kterých se vyrábí statky, se kterými se potom obchoduje a jakým způsobem mohou snižovat chudobu, která bohužel panuje v tolika částech našeho světa. Já bych tady ráda zdůraznila tři aspekty, o kterých se již zmiňuje paní zpravodajka ve zprávě, ale já se domnívám, že by mohly být více rozvedeny. Za prvé se domnívám, že je důležité eh, posílit násilí a zdůraznit nezbytnost posílení násilí jak OSN, tak EU a Evropského parlamentu i zahraničního obchodu. Co se týče boje proti zneužívání lidských práv, ke kterým dochází na základě určitých obchodních praktik. Nezapomínejme na to téma, které jsme pojednávali na našem výboru, co se týče těžby nerostných surovin, minerálů, co se týče převaděčství. A toto všechno ničí lidskou důstojnost a nezapomeňme také na obchod se zbraněmi. Důležité je také podívat se na boj proti sociálnímu dumpingu a boj za za důstojnou práci. A jak OSN, tak Evropský parlament i Evropská unie musí tyto strategie podporovat. Za druhé je velice důležitá role podniků a sociální odpovědnost podniků. Já bych tady ráda měla eh, verbálně toto zakotveno v naší zprávě. Naprosto souhlasím s tím, že je významné bojovat proti daňovým únikům, ale rovněž proti daňovým rájům. I tady musí hrát OSN svou roli, ale my všichni rovněž. Nezapomínejme, že daňové ráje tady máme proto, že vlády dostatečným způsobem eh, neprovozovaly správnou politiku v této oblasti a zároveň chci velice poděkovat za tu zmínku o rovnosti genderové. Eh, Nezapomeňme, jak jsme hlasovali, eh, když se hlasovalo o pozměňovacím návrhu o tom, aby se větší úsilí věnovalo perspektivě eh, podporu genderové spravedlnosti, která by také podpořila obchod. Děkuji. Děkuji. Teď se obracím na ostatní členy výboru, jestli někdo z nich chce ještě něco poznamenat. Potom se, pokud ne, tak se ptám komise, jestli chce se k něčemu vyjádřit. Pokud tomu tak není, tak znovu dávám slovo naší zpravodajce. Děkuji za vaše poznámky, kolegové. Těším se na vaše pozměňovací návrhy, které určitě mohou vylepšit můj návrh. Měli bychom si uvědomit, že je to zpráva AFETu a že my tedy máme na starosti jenom určitá témata ale je tady hodně věcí, ke kterým je možné něco říci. Obchod může hrát pozitivní eh, roli v rozvoji, pokud se provádí správným způsobem. A těším se tady na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji všem, kteří vystoupili v diskuzi. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je ve čtvrtek v 6 hodin, 3. září tedy. A Přijetí na výboru se předpokládá 21. až 22. září. A ještě pro vaši informaci, mám ještě mu další časový harmonogram. Tedy všechno teda to už jsem vlastně teď řekl. Tolik tedy k tomuto bodu a teď jsme u bodu číslo 8, ten je poslední. Lidská práva při jednáních mezi Evropskou unii a Větnamem. Jde o projednání otázky k ústnímu zodpovězení týkající se dimenze lidských práv v dohodě s Větnamem. Já už jsem na úvod naší dnešní schůze se zmiňoval o tom, že komise eh, oznámila, že se podařilo eh, v zásadě eh, uzavřít dohodu mezi Evropskou unii a Větnamem o volném obchodu, což je velmi dobrá zpráva. My jsme také v Dubnu eh, vykonali návštěvu Větnamu, tam jsme setkali s našimi protěžky a s dalšími významnými představiteli. A proto je tato ústní otázka velmi vhodně načasovaná a já bych chtěl dát slovo autorovi, nebo autorce této otázky, paní Šake za AD. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěla zdůraznit, že si velmi vážím a vítám eh, pokrok, který bylo dosaženo v všech jednáních mezi Evropskou unii a Větnamem. Je to velmi důležité a proto mm, je to teď velmi aktuální eh, otázka. Hodně lidí z občanské společnosti, ale také Větnamu samotném se ptá na lidská práva, jak to eh, s nimi vypadá ve Větnamu. Zkušenost minulosti ukazovala, že obchodních dohod se zlepšuje životní úroveň obyvatel a obchod samozřejmě jenom jedním z těch nástrojů zahraniční politiky, kterou Evropská unie má k dispozici. Nicméně si myslím, že bychom měli brát vážně i obavy týkající se lidských práv. Tady mám například otázku, otázku svobody vyjadřování. A tato eh, ústní otázka si tedy klade za cíl zjistit více o tom, co komise dělá pro to, aby se zlepšily lidská práva, jestli ta dohoda souvisí s nějakými podmínkami a jestli ta situace bude monitorována po té, co tato dohoda vstoupí v platnost, protože bychom tak vážnou otázku, jako je lidská práva, neměli pomíjet i v těchto obchodních jednáních. Děkuji vám. Teď se ptám, jestli některý z kolegů z jednotlivých skupin EPP, SAD. Alesia, má slovo? Jen bych eh, ráda připojila jednu věc. Eh, my si velice vážíme vykonané práci toho, že došlo k závěru tohoto jednání s Větnamem ale když se uzavírá taková dohoda, je to dobrou příležitostí pro určitou aktivitu a postarání se o to, aby Evropská unie mohla nasadit svou váhu v určitých aspektech, které jsou pro nás naprosto zásadní a které by bylo možno připojit. Hmm, týká se to například nezbytnosti toho vědět, jakým způsobem teď, kdy se uzavírá dohoda, se bude pokračovat se studiemi dopadu, nejenom na hospodářské úrovni, čili studii dopadu týkající se nejenom hospodářského aspektu, ale také zlepšení, ve která my doufáme, eh, doufáme přece v to, že dojde i ke krátkodobému již zlepšení situace obyvatel a že se díky těch, těmto dohodám mohou také zlepšit může zlepšit udržování dohod, například minimální mzda pro zaměstnance. To považujeme za jednu z nejcitlivějších otázek, zejména pro země, o nichž teď hovoříme. Domníváme se, že bychom, se, bychom měli využít této příležitosti, abychom nasadili veškeré páky pro to, abychom mohli posílit monitoring. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní za GUE paní Miner. Promiňte, musím dát slovo eh, nejprve EKR paní Kláky. Děkuji, pane předsedo. Já teď mluvím jménem svého kolegy eh, Jana Zahradila, který je zpravodajem pro eh, dohodu s Větnamem. On eh, dnes se nemohl zúčastnit schůze jako stínový zpravodaj. Jsem velmi rád, že bylo dosaženo dohody s Větnamem po dva půl letech intenzivních jednání. Tato dohoda je první svého druhu, který Evropská unie uzavírá s rozvojovou zemí Ukazuje to víru v eh, hospodářský růst a pro zlepšování životní úrovně odstraní téměř všechny cla u eh, zboží a vytvoří nové tržní příležitosti také u investic. K ústní otázce své kolegyně paní Šáke chci říci, že je tady závazná část o spolupráci a partnerství, která upravuje následný vztah mezi Evropskou unii a Větnamem kde eh, jde o to, jak zajistit, aby demokracie a lidská práva byla ehm, eh, ošetřena. Souhlasíme s tím, že by lidská práva měly i nadále být eh, předmětem jednání i po přijetí této dohody. Podporujeme logiku a pomoc, kterou Evropská unie poskytuje svým obchodním partnerům v těchto otázkách se týče podmíněnosti eh, této dohody v oblasti lidských práv, tady bychom měli být opatrnější vzhledem k tomu, že vztah mezi obchodem, liberalizací a lidskými právy je mnohem složitější. Nemyslíme si, že by tyto podmínky měly být překážkou obchodu, a na druhou stranu si vědomujeme, že podpora obchodu a lidských práv může jít ruku v ruce a to z následujících dvou eh, úhlu pohledu přispívá se tím k životní eh, úrovně, ke snižování chudoby. Méně chudoby je důležité pro Eh, eh, šíření lidských práv obecně a potom jde také o zlepšování transparentnost, protože jasné vymezení cílů v těchto obchodních dohodách potom vede k tomu, že se snáze eh, monitorují dodržování lidských práv. A samozřejmě se těšíme také na všechny na stanovisko komise. Děkuji vám a teď má slovo GUE, paní kolegyně Miner. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Já zastupuji Eleonoru Forenzo, který tu není, která tu není tedy. Plně podporujeme eh, představení položení té, tohoto dotazu k ústnímu zodpovězení. Ta zpráva eh, o eh, této dohodě v principu o tedy dohodě o volném obchodu nás skutečně šokovala a to z mnoha důvodů. Tato dohoda vůbec ne, nemá žádné eh, hodnocení eh, dopadu z hlediska lidských práv. A eh, ty bezpečnostní, eh, ty záruky lidských práv tam vůbec neměly být. Je tam pouze naprosto bezzubá kapitola udržitelného rozvoje a jakési konstatování, že obě strany budou eh, plnit své povinnosti v oblasti lidských práv. Takže k tomuto dochází ze situace, kdy je Větnam eh, kritizován například v důsledku nedostatečné rovnosti mezi muži a ženami. A eh, tohle přichází tedy v období, eh, kdy se tyto věci hodně řeší. Je to porušení článku 21 smlouvy o fungování Evropské unie. A proto si myslím, že bychom, by měla být zahájena diskuze i v rámci plenárního zasedání. Ehm, doložky o lidských právech se používají pouze, neměří skutečně dopady, investiční dopad e, dohod na sociální a jiná práva. Neefektivnost stávajícího e, systému je jasná. Tyto dohody nejsou účinnými nástroji. A pokud jde o samotnou otázku, tak máme také doporučení a to zaměřovat se nejenom na doložky o lidských právech, ale také, aby byla zajištěna sociální a pracovní práva, na která mají velký vliv tyto dohody. dohody. To znamená, aby byly monitorovány také tyto skutečnosti. Děkuji a nyní dávám slovo zeleným. Slovo má kolegyně Keller. Děkuji. A děkuji eh, také za tuto skvělou otázku. Sdílíme ten eh, přístup, myslím, že to jde správným směrem a je to skutečně, eh, přichází to v pravý čas. Jediné, co bychom k tomu chtěli přidat, je otázka podmíněnosti. Čili jediné, co bychom k tomu připojili, je otázka hodnocení dopadu v oblasti lidských práv. Evropský parlament již v dubnu 2014 o toto požádal s tím, že by to tam mělo být a ombudsman doporučil eh, provedení takového posouzení eh, dopadu na lidská práva. Nevím skutečně, jak by bychom mohli vyhovět článku 21, kdyby to tam nebylo. Takže bychom skutečně byli rádi, kdyby tam taková doložka byla. Také experti OSN odvedli, tedy zadali velmi zajímavé studie, kde hodnotili, analyzovali, jaké, jaký je dopad těchto dohod na lidská práva. To jsou všechno doporučení, které by komise měla brát v potaz při připravování budoucí strategie. Kolegové zmínili také politické závěry. Je těžké přivítat nějaké, eh, schválit nějaké závěry, které ještě pořádně neznáme. Čili komise by nám měla říct, co v nich bude, co stále chybí. Jakožto parlament máme špatné zkušenosti s tím, když se říká, o, jenom, jenom je potřeba ještě udělat nějaké technické otázky, které nejsou politické, a ono se nakonec ukáže, že politické jsou. Takže je důležité, aby Evropský parlament byl zapojen do celého procesu. A nevím, jestli když dospějeme eh, k politické dohodě, jestli bychom neměli mít přístup eh, předtím ke konsolidovanému textu také otázka kapitoly ISDS, ta nebyla dotažena, ale jak můžeme říct, že je dohoda na všem kromě drobností, když ISDS zatím není dotažena. To je rozpor. Ale tím nechci nějak se dotýkat vaší otázky, paní zpravodajko, která jinak je skvělá. Ale jsou tu zkrátka některé ještě nedořešené otevřené otazníky. Děkuji EFDD. NF. Pokud nic, ještě dva kolegové. Maria Alena. Děkuji. Já bych chtěla pouze posílit to, co řekla kolegyně Alicia v situaci s lidskými právy. To je vlastně téma, o kterém už jsme hovořili eh, s naší komisí a jejího reagování na zahraniční záležitosti v souvislosti s lidskými právy. Víme, že zahraniční obchod může posílit lidská práva. Když se podíváme na konkrétně do Větnamu, stále si klademe stejnou otázku nejenom eh, v, co se týče této dohodě jakým způsobem obchod může fungovat pro zlepšování lidských práv a nikoliv k tomu, aby sloužil k znevažování osob. Viděli jsme i takové případy a toto nelze připouštět. Myslím si, že více než hovořit o podmíněnost v rámci této otázky, bychom měli přivést komisi k přemýšlení o mechanismech monitorování v případě porušování lidských práv. Více než mít takové nástroje dialogu či kooperace, které vůbec nejsou závazné v ochraně lidských práv, je třeba mít takové nástroje, které by byly stále, kde by bylo možné také vznášet stížnosti a které by mohly být závazné eh, budeme pokračovat energeticky, usilovat o mm, eh, jednání těchto otázek zejména s investicemi. A měli bychom ale stejným způsobem intenzivně pracovat na ochraně lidských práv a kdybychom toho dosáhli, tak bychom skutečně měli velice efektivní práci. Děkuji a nyní Žutke to dále, prosím. Děkuji. Velmi, velmi stručně. Myslím si, že je to dobře sformulovaná otázka, ale musíme zmínit pozici eh, Evropského ombudsmana, vzhledem k tomu, že ten jenom, nejenom to kritizoval, ale řekl, že komise skutečně jednala jaksi nesprávným způsobem, že to skutečně bylo pochybení, čili silná kritika komise. Myslím, že by to v textu mělo být, protože jinak budeme vypadat, že jsme tak trochu skutečně mimo. Měli bychom posílit to, co řekl ombudsman, ombudsmana, měli bychom tak posílit tlak na komisi. Děkuji, žádní další kolegové, takže nyní se obracím na komisi. Máme tu zástupce DG pro obchod Helenu Kenigovou. Paní Kenigová, prosím, máte slovo. Děkuji. Takže na úvod dovolte mi znovu posílit to poselství o významu lidských práv i v obchodní politice a to, že používáme veškeré možné evropské politiky, abychom posílili sílu toho, této, e, této politiky, tohoto přístupu. Snažíme se ho používat konzistentním způsobem, využívat k tomu všechny možnosti, které máme. Lidská práva již dlouho jsou prioritou našeho dialogu s Větnamem, přesně včetně dojednávání eh, těchto dohod o volném obchodu. A jak eh, komisařka Malstromová řekla již vícekrát, naše politika je politika, která se snaží eh, zachovat a, a angažma, účast a e, někdy je to e, významnější, než abychom vycházeli pouze z pravidel kondicionality. Jinak e, je tu velmi robustní kapitola o udržitelném rozvoji, rozvoju, řeší se tu otázky pracovní a další související třeba s životním prostředím. Je tu také právně závazná vazba mezi dohodou a některými základními doložkami z dohody o partnerství, která už je dohodnana, dohodnutá s Větnamem. Kromě toho eh, je tu kapitola o udržitelném rozvoji, která zahrnuje i setkávání se zástupci občanské společnosti na obou stranách, kde je možné vznášet eh, příslušné otázky a jsou tu, eh, existuje zápis těchto zasedání. My se snažíme být velmi transparentní, pokud jde o tato setkání. Pokud jde o tu otázku jako takovou, tak komise vám poskytne více podrobností. Mezitím bereme na vědomí, že už um, máme, už jsme dali k dispozici, vydali zprávu o obsahu této dohody a s tím, jak se bude text více finalizovat, protože zatím řešíme legalitu toho textu, ale budeme postupně zasílat další verze výboru INTA a jakmile budeme mít dotažené další otázky, tak to dáme eh, na internet, ehm, aby bylo možné to přeskoumat. K otázce ehm, toho posouzení dopadů z hlediska lidských práv, tak jeden z důvodů, proč jsme neprováděli specifické hodnocení, je, že komise se domnívá, že Tohle je spíš širší politika, eh, vyhodnocování dopadů od roku 2012. Všechny zahrnují eh, kapitolu o lidských právech. A vyhodnocení, posouzení dopadů bylo prováděno ještě dřív pro, pro Větnam, což je jeden z důvodů, proč bylo přijato toto rozhodnutí. A pokud jde o ombuds, otázku ombudsmana, ombudsmanovou otázku, tak komise na to reagovala, poskytla na to odpověď. A jsme připraveni eh, tuto odpověď i zveřejnit. Já děkuji a nyní se obracím znovu paní Marike Šaké, naší navrhovatelce. Já děkuji všem, kteří vystoupili v této debatě. Mně je také jasné, že tato otázka nepovede k zodpovězení všech ještě nezodpovězených otázek, které se týkají té budoucí dohody lidských práv a samozřejmě eh, Evropský parlament bude mít příležitost eh, ještě důkladně proskoumat text té dohody. Stejně tak bychom neměli přeceňovat naše možnosti, že se nám podaří napravit všechna zla, ve Větnamu prostřednictvím těchto podmínek. Nicméně jsem velmi ráda, že je tady široká podpora na levici i na pravici pro tuto otázku. Nestává se to až tak často, že bychom měli konsenzus eh, na výboru pro mezinárodní obchod. A proto eh, mám ještě několik eh, podrobností Eh, k této otázce. Měli bychom to aktualizovat ve světle uzavření té dohody nedávno a tak eh, ještě tady bude šance pro to, aby politické skupiny formálně předložily ty své návrhy. Už tady některé z nich zazněly, ale byla bych ráda, abychom eh, je mohli dostat oficiálně, abychom potom mohli svolat zasedání stínových zpravodajů a podívali se na to, jak by tento text mohl vypadat. Samozřejmě, že někteří se více zaměřujete třeba na některá lidská práva, jako je, e, jsou pracovní podmínky a tak dále. Co se týče souvislosti obchodu a e, lidských práv, e, v ideálním případě by to skutečně tak mělo být, já s tím souhlasím. Samozřejmě, že zapojení je velmi důležité a to by nemělo být jenom krátkodobé, ale i dlouhodobé. Doufujeme tedy, že se nám podaří to uzavřít a přepravit text, se kterým budou všichni souhlasit a potom na základě toho vést debatu s komisí. Uh, Děkuji vám. Eh, hlasování o textu této otázky by mělo proběhnout 21. nebo 22. září na příští schůzi výboru ITA. Jsou tady ještě dvě další věci. Eh, je nejprve různé, pokud nikdo nic nemá, co bych chtěl říct, si budu různé, tak mám potom. Tak bych vám chtěl pouze popřát a to jak členům, tak i všem spolupracovníkům, co nejvydařenější podzimní schůzi a potom bod číslo 10, datum příští schůze 21. září, 15 hodin 22. září v 9 ráno. Děkuji vám, naše schůze tím končí. I